informovat, že v souladu s článkem 231 bod 4 jsme neobdrželi žádné žádosti o vysvětlení, což znamená, že e, příslušné korigendum je považováno za schválené. Článek 105 e, odstavec 6